který je odůvodněný tím, že před zahájením tohoto zasedání rozpočtového výboru eh, jsme se účastnili společného zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu a rozpočtového výboru v jiném zasedacím sále, kde jsme přijímali návrh zprávy o finančním nařízení pro Evropskou službu pro vnější činnost. Toto hlasování je nyní uzavřeno a můžeme tedy zahájit naše oficiální zasedání rozpočtového výboru. Dnes odpoledne, zítra dopoledne a zítra odpoledne a čtvrtek dopoledne máme před sebou dlouhé tradiční hlasování, tradiční tedy v rozpočtovém výboru, o poznacích návrzích k návrhu rozpočtu. Je to tedy tradiční hlasování, ovšem nyní podle nového postupu, podle Lisabonské smlouvy, od nynějška tedy každá z institucí má jedno jediné čtení. Toto hlasování je tedy o to významnější než dříve. Dnes odpoledne začneme nejprve eh, výdaje v, ok- v okruhu 5, to je rozpočet komise, eh, administrativní správní výdaje. Poté budeme hlasovat o návrhu rozpočtu ostatních institucí, to je zpráva paní Helgy Tripelové a poté od zítřejšího dopoledne budeme hlasovat o dalších kategoriích výdajů. V mezidobí, jak vědí členové, členové rozpočtového výboru, kteří se účastnili zasedání za zavřenými dveřmi do dopoledne, eh, ještě běží jednání mezi poslaneckými kluby, tak abychom dospěli k finální dohodě, kterou potřebujeme. Eh, dnes dopoledne eh, proběhlo zasedání uzavřené, vůči veřejnosti, tak, aby se špioni z ostatních institucí nemohli, nemohli dozvít, eh, dozvědět, co se na ně chystáme. A jsem velice rád, že nyní ovšem mohu již přivítat legitimní zástupce ostatních institucí a dám bezprostředně slovo generálnímu řediteli pro rozpočet v komisi, který vyjádřil přání, jak žádá tradice, eh, na stěně zde stanovisko komise předtím, než zahájíme naše hlasování. Pane generální řediteli, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se rovně dodržet tradici v tom smyslu, že budu pokud možno stručný. Nejprve bych rád vyjádřil své poděkování vašemu výboru za pozměňovací výbory, eh, které se vrací k návrhu rozpočtu komise v oblasti závazků. Eh, také, eh, si, také komise oceňuje celkově přístup, eh, přístup zpravodajky v jednotlivých okruzích, například u mládeže. Také jsme zaznamenali váš velký zájem o, rubrik, o okruhy 1a a 4 ale jsou zde i pozměňovací návrhy, které zacházejí nad Eh, dostupné marže. Zejména u okruhu 4 eh, vaše návrhy týkající se Palestiny, kromě tedy, eh, respektive u návrhu týkající se Palestiny, tam je třeba vědět, že také budeme hledat prostředky pro Pakistán, chystá se konference dárců a mm, budou potřeba prostředky až do roku 2013. V této souvislosti budeme chtít také eh, využít co nejlépe marži, která je k dispozici v rámci tohoto okruhu. <clears throat> Chceme rovněž poděkovat eh, poslancům, členům tohoto výboru eh, za to, že se snažili obnovit i tu úroveň prostředků na platby, která byla v návrhu rozpočtu. Ale jak víte, úroveň nastavená komisí vychází z co nejpřesnějších odhadů, které má komise k dispozici v této době. Rád bych rovněž poděkoval zpravodajce, že se snažila nastavit eh, úroveň administrativních výdajů podle návrhu komise a rovněž za to, že byly posíleny eh, položky administrativních výdajů na jednotlivé programy specifické. Eh, musím říci, že komise vlastně uplatňovala autocenzuru v návrhu rozpočtu pro rok 2011 je prováděna Lisabonská smlouva a pokud je o tu část věnovanou samotné komisi, eh, v rozpočtu komise navrhovala u personálních výdajů eh, drobný eh, pokles. Nicméně, a tedy správní výdaje pro komisi by měly být zachovány v té úrovni podle našeho návrhu, protože jinak by to ohrozilo naše fungování a neodráželo by to vstup v platnost Lisabonské smlouvy eh, ani eh, eh, posílení v oblasti delegování pravomocí na komisi. Jak víte, to, co navrhuje rada, znamená, že by se seškrtalo 374 postů stálých pracovníků na komise a 558 smluvních pracovníků, což v podstatě odpovídá celému jednomu generálnímu ředitelství na komisi. Není to tedy nějaký drobný škrt. Dále řada pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, eh, vyčlenovala do rezervy správní výdaje. Pokud o merit této rezervy v daném roce, a tedy uvolnění prostředků v tomto roce, tam jsme to projednávali v dohodovacím výboru a my jsme se pokusili vám poskytnout co možná všechny potřebné podklady k tomu. Eh, komise pokračuje ve screeningu svého personálu a pravidelně o tom také informuje parlament. Eh, dochází k výraznému posunu směrem k operativním činnostem a procento podporných pracovníků přešlo z 31,8 na 29 cirka procent začátkem roku 2010. V roce 2011 tento trend eh, chceme dále rozvíjet. A chci ještě vyzvihnout tři věci. V první řadě význam toho, že třeba eh, omezit, eh, vymezit jasně podmínky a vyčleněné prostředky, tak aby komise mohla i nadále vyvíjet svoji činnost, aby nevznikla diskontinuita na některých našich pracovištích a to v neprospěch eh, priorit Evropské unie. došlo by tady k poškození těchto priorit. Pokud jde o eh, rezervu na eh, indexaci platů, valorizaci platů podle případného rozhodnutí Evropského soudního dvora, to a další rezervy, to by mělo být uvedeno v obecné položce platy XX0101. komise a instituce musí přistupovat ke svým pracovníkům eh, jednotně. To znamená, kdybychom to rozložili, tuto rezervu do více řádek, eh, byl by to problém z hlediska řízení rozpočtu. Dále je třeba, aby řádky, které jsou vyčleněné na rezervy, byly vedeny v s podmínkami, které tam jsou, k tomu, eh, které se s tím pojí. Komise mimochodem nebude schopna zareagovat na Eh, podmínky, které jsou kladeny u EEAS, tedy Evropské služby pro vnější činnost. A některé eh, rezervy také u um, SZBP eh, podle nás ne- neodpovídají internacionální dohodě a principům řádného řízení, podle nichž tyto prostředky nemají být vyšlívány do rezervy, tedy třeba toto opravit. Dále služby komise velice pozorně vyhodnotili možnost eh, provádění pilotních projektů a přípravných akcí, které jste nám předali, poskytli tyto návrhy před létem. Rád bych připomenul zde na tomto fóru na základě červencové analýzy, že komise se i nadále bude snažit zajistit svoji plnou spolupráci při provádění pilotních projektů a přípravných akcí um, o jejich zachování bude rozhodnuto. Dále komise ještě před dohodováním uh, bude prezentovat opravný dopis, kde budou aktualizovány potřeby a tedy i prostředky na zemědělství a rybolov. Další opravný dopis Eh, bude vám zaslán v blízké budoucnosti. Tam půjde o úpravu prostředků na tři nové agentury v oblasti finančního dohledu po dohodě, které bylo nedávno dosaženo na legislativní úrovni. Tolik tedy, pane předsedo, eh, hlavní body, na které jsem chtěl upozornit jménem komise ještě před začátkem vašeho dnešního jednání. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane generální řediteli, za tato upřesnění. Vaše vystoupení bylo velmi jasné a zároveň stručné. My jsme si byli dobře vědomi toho, že komise se snaží jít úspornou cestou a uřídit vývoj stavu zaměstnanců, navzdory tomu, že vstoupila v platnost Lisabonská smlouva bereme velice dobře na vědomí to, co jste uváděl, to už je spíše technická záležitost, ohledně rezerv a rezervy na financování platu mest. Tedy, jakmile padne to principiální rozhodnutí, pokud jej tady přijmeme, že to bude vyčleněno do rezervy, je třeba, aby potom z účetního hlediska to bylo, to bylo tedy promítnuto do rozpočtu tak, aby to odpovídalo pravidlům, tedy eh, nebude to roztříštěno do různých řádků. Děkujeme za to upozornění. Ehm, dále jste zmiňoval pilotní projekty a přípravné akce. To je věc, o které ještě eh, se vede diskuse mezi poslaneckými kluby a eh, bereme rovněž na vědomí, že v souhlase se zvyklostmi a ze zjevných důvodů v nadcházejících dnech či týdnech eh, obdržíme opravný dopis k zemědělství a rybolovu a také s ohledem na nedávné rozhodnutí Rady a parlamentu ohled na základě návrhu komise obdržíme rovněž opravný dopis pro financování administrativních výdajů tří orgánů finančního dohledu, které jsou nyní utvářeny. Děkuji vám. A nyní se tady pustíme do hlasování. Velký okamžik radosti. Nejprve třeba si ověřit, že jsme ve stavu hlasovat. To znamená, že sebou máme zde v sále hlasovací kartu, protože tu pravděpodobně budeme potřebovat, ale zpravodajka ji nemá. No dobrá, pokusíme se to napravit. Budu postupovat pomalu, aby nedošlo k žádným zmatkům, abychom hlasovali při zcela jasném vědomí toho, o čem hlasujeme. Samozřejmě hlasujeme pro či proti, ale musí být jasno, o co přesně v ten který okamžik běží. Takže začneme nejprve s dokumentem, který má číslo 4, RAP, RAP jako reporter, to je zpravodaj, z 28. září 2010. Vypadá takto. Eh, je to eh, sešité, vázané. Máte to všichni, prosím vás, před sebou. Tento dokument obsahuje některá globální hlasování, či hm, hlasování unblock, na základě dohody mezi politickými kluby, které jsme již dosáhli. Ne o všem, ale eh, o let všem už dohodu máme alespoň velká část poslaneckých klubů. Existuje tady schoda v tom, že budeme hlasovat takto. Máte prosím všichni tento dokument. V tomto dokumentu, pokud vím, na posledních dvou řádcích a obracím se na Gerana Ferma. Eh, naši přátelé u sociálních demokratů v současné chvíli nemohou hlasovat o posledních dvou řádcích a žádají o dodatečný čas na to, aby mohla, eh, mohla ještě běžet jednání se spravodajkou a dalšími kluby. Ovšem, můžu říct si tady nyní, že o ostatních řádcích můžeme hlasovat? Ano. Dobrá. První hlasování politické priority. Parliament's priorities horizontální poznací návrhy zpravodajky eh, k, k, k mládeži, vzdělávání a mobilitě. Můžeme hlasovat en bloc? Ano. Nechám hlasovat o celé stránce unblock. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Takže dva hlasy proti. Zdržel se? Někdo Koordinátor EPP eh, se právě pochopil, o čem hlasujeme. ně usmívá se na no, je Přátelská. Nyní můžeme hlasovat o horizontálním eh, postoji zpravodajky k agenturám, což je stránka 2 a 3 dokumentu. Stránky 2 až 3 vypadají takto. Eh, se souhlasem Juty Hauk, naší speciální zpravodajky, hlasování Amblo, kdo je pro? Děkuji. Proti? Dva proti, zdrželi se? Jeden. Jeden se zdržel, hlasování proběhlo, ale An chce uvést něco. Já chci jenom poznamenat, že jsme také hlasovali právě o čtyřech milionech na agenturu pro Libolov. Ano. Je comprends que nous aurons sur l'agence des... Uh, ano, pokud vím, u agentury pro rybolov eh, bude samostatné hlasování, až přijde na ten konkrétní řádek. Zpravodajka je pro a bude v této věci oddělené hlasování. A, a to pro větší slávu Anny Jensenové a jejího poslaneckého klubu protože tedy budeme proto mít samostatné hlasování. Nezařadili jsme to s těmi skromnějšími, více prozaickými agenturami, jako jsou ty pro potravnou bezpečnost či bezpečnost eh, civilní letecké dopravy. Rybolov dostane, co mu náleží. Dobrá. A nyní můžeme přistoupit k třetímu hlasování. Ohledně opět eh, horizontálního přístupu zpravodajky k ke správnímu řízení. Jsou to stránky 4 a 5. Amblo, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Zdrželi se? Jeden, dva proti, jeden se zdržel. Velkou většinou přijato. Tento přístup tedy byl rovněž přijat. A dále horizontální poznací návrh zpravodajky ohledně e, zvýšení platu zaměstnanců 1,75 to je ta dobře známa záležitost sporu u soudního dvora. Jsou to stránky 6 až 9, je to tedy mnoho řádků, ale stejný přístup, kdo je pro. Kdo je pro? EPP je proti? Dobrá, budeme hlasovat elektronicky, prosím abychom si to zjednodušili. Můžeme zahájit hlasování? Můžeme hlasovat elektronicky? Moment, žádnou paniku. Funguje to, dobrá. Hlasujte, prosím. Poprosím sekretariát, aby se ujistil, že tady nemáme přespočet u žádného klubu. Spravodajka je pro. Ano. Konec hlasování. 22 pro, 15 proti. 23 pro, 15 proti, 2 se zdrželi. Přijato. Tento horizontální poznací návrh tedy byl přijat. Toto se týká komise a rovněž ostatních institucí. Žádá někdo, abychom provedli stejné hlasování i pro ostatní instituce? Ta eh, logika hlasování je taková, že tady bude stejné zacházení bez ohledu na typ instituce, protože ten soudní spor se vede ohledně všech zaměstnanců dobrá, takže to platí i pro ostatní instituce. Děkuji. A nyní další hlasování, to je stránka 10. Horizontální eh, přístup eh, či postoj zpravodajky k okruhu číslo 5 administrativní výdaje, kromě toho, co jsme právě nyní odhlasovali. Kdo je pro? Kdo je pro přístup u, u okruhu 5? Kdo je proti? Jeden. Zdrželi se? Jeden. Opět velkou většinou přijato. Poslední hlasování. Horizontální poznací návrh o studiích, to je stránka 11. Strana 11, kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdrželi se? Jeden. Téměř jednomyslnost, kromě jednoho, který se zdržel. Tak tedy bylo rozhodnuto a to jsme s tím docela hnuli ku předu. Děkuji vám. Takže není některé zásadní pozorovací návrhy a můžeme přistoupit k okruhu číslo 5. Já vás poprosím, abyste eh, si vzali tu složku se všemi pozměňovacími návrhy. Eh, já to mám v této podobě. Poslance rovněž? Ostatní členové výboru rovněž? Vy to máte o něco méně krásné, ale vypadá to v podstatě takto. Já to tam mám barevně. Mám tam už výsledek hlasování a dopředu a tak dále. Takže správní výdaje. Víme všichni, kde jsme. Máme tam nějakou, nějaké číslo stránky. 163 v anglické verzi. V angličtině číslo, číslo strany 163. Alespoň já to tak mám očíslováno. Já sám sobě rozumím, nevím, jestli i vy mi rozumíte. Začneme raději pomalu a potom zrychlíme. Pan Kolino to nemůže nalézt. Takže strana 163, administration zpráva, komise eh, mimo penze. Máte to všichni? Eh, poslanec 4762 pana Ehrenhausera, ten je zahrnut do toho horizontálního hlasování, které právě proběhlo. Totež 4606 eh, pana Ehrenhausera. Naopak poznací na číslo 4551 pana Ehrenhausera zahrnut nebyl. Jaký je zpravodajka proti? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Není. 316 výboru Ekon. jaká je pro. Kdo je pro? Díky. Proti? Zelení a liberálové zdrželi se. Děkuji. Většina pro přijato. Nyní 4221, paní Balzány, to je zahrnuto. Dále číslo 4363, Hlasujeme pouze o poznámkách u čísla 4363 na straně 163. Zahrnutí e, opatření pro fiskální federalismus, e, řízení dluhu a tak dále. Hlasujeme o poznámkách. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Díky. Kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se? Zamítnuto. Takže poznámky tam jsou odmítnuty otočíme list, jsme na straně 164, na straně 164 v anglické verzi. Nehlasujeme o číslu 4367, to je pilotní projekt, to znamená později, tam ještě nemáme dohodu poslaneckých klubů u pilotních projektů. Nyní číslo 4747 pana Ehrenhausera, to bylo zahrnuto. Totež číslo 4605. Ovšem číslo 4532 pana Ehrenhausera, musíme hlasovat, pravděka je proti, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Děkuji, nikdo nebyl pro. Dále dva, tři pozměňovací návrhy další. 4746, 330, 4604 jsou zahrnuty. Je všem třeba hlasovat o čísle 4531 pana, pana Ehrenhausera. Zpravodajka je proti. Kde je pro? Jeden proti. Děkuji, zdrželi se? Děkuji, zamítnuto. Dále další tři pozměňovací návrhy jsou zahrnuty. 4745, eh, 4598 a 467. To vše je zahrnuto horizontálně. Ovšem musíme hlasovat o čísle 4550 pana Erenhausera. Kdo je pro? Jeden, kdo je proti? Děkuji, zdrželi se. Zamítnuto. Nyní všechny poznací návrhy na straně 166 jsou již pokryty. Ne, pardon, tak paní zpravodajko, ano, bylo by to příliš krásné. Prosím, máte slovo. Ah. Euh, pardon. Monsieur Hartung a un problème oh. We are, nous sommes, Mr. Hartung, Page 166. Jsme na straně 166. Tam nahoře. Řádek 050101. Výdaje související eh, s aktivně zaměstnanými eh, eh, pracovníky v zemědělství a v oblasti rozvoje venkova. Sidonie. Všechny pozměňovací návrhy na této stránce jsou pokryty vyjma podmínek eh, pro rezervu a, a, to u 406 a já jsem proti této rezervě, tato rezerva na tabák. Dobře, takže u stránky 166 všechno je pokryto s výjimkou, jak právě říkala paní zpravodajka, návrh 406, který se týká vytváření rezerv. Takže nejprve eh, o tom budeme hlasovat. O těch ostatních hlasovat nemusíme, ty jsou pokryty. U 406 se ptám, kdo je pro tuto rezervu s tou poznámkou. Je to ta známá záležitost tabák. <laughs> Takže teď hlasujeme o tabáku. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Paní zpravodajka je proti. Můžete hlasovat. Hlasování je u konce. 22 pro, 15 proti, takže tento pozměňovací návrh byl přijat. A nikdo už tedy v tomto sále nemá právo kouřit. A nebo přejmenší kuřáci už nebudou dotováni. Výborně, takže můžeme přejít na následující stránku 167. Tady máme 41 37 od pana Hartonga. Zpravodajka je proti, kdo je pro? Pan Hartonga, ještě se pak jde proti? Drželi se, že nikdo se nezdržel, zamítnuto. 4549 od pana Ehrenhausera. Paní zpravodajka, proti, kde pro? Děkuji vám. Kde proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 4600, to je pokryto. 4548. O tom také musíme hlasovat, paní zpravodajka, proti, kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. A nyní tři další pozměňovací návrhy na konci stránky, ty jsou pokryty 41, 42, 42, 43, 41, 42. To všechno je pokryto, takže já obracím stránku a zase tady budeme postupovat stejným způsobem. Je to kapitola Other Management Expenditure 41, 42, 46, 01, ty jsou pokryty. A proto budeme hlasovat o 45, 47 od pana Ehrenhausera. Paní zpravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji. Proti. Zamítnuto. 45, 47, to je pokryto, 47, 46, 2 je pokryto, 45, 46, kde pro, kde proti. Děkuji, zdrželi se. Zamítnuto. 41, 44, to je pokryto, 46, 3 pokryto. Takže hlasujeme o 45, 45. Kde pro? Proti. Děkuji, zdrželi se zamítnut. na 46 pokryto, 47, na pokryto, 45, 93 pokryto, 45, 44 od pana Erdhausera. O tom jste hlasoval. kde pro? Proti. Děkuji vám, zamítnuto. Abychom si usnadnili práci, tak bych chtěl říci, že pan Ehrenhauser u oddílu 5 chci konstatovat, že v podstatě tam vždy provedl stejnou operaci a že u naprosté většiny eh, to bude stejné, takže navrhuji, aby u tohoto okruhu bychom předpokládali, že to bude schváleno stejnou většinou. Pokud někdo bude něco namítnout u konkrétní položky, tak prosím. A souhlasíte tedy s tímto postupem? Takže to je 45, 44 bylo zamítnuto, 47, 32 za pokryto, 45, 94 to už jsme na další stránce, 4594 pokryto, 4544, stejná většina, výborně, 4742 pokryto, 4595 pokryto, 4542, stejná většina, 4738 pokryto, 4596 pokryto, 4541, stejná většina. 283 to je pokryto. To je náš výbor pro kulturu. Ti budou šťastní. Určitě budou mít radost 284, protože i to je pokryto. 4597 pokryto. A zase výbor pro kulturu 285. I to je pokryto. Pokračuji 45 40 od pana Ernhausera. Stejná většina. Následující stránka to jsou věci, které jsou úplně pokryty s výjimkou 3502, nebo i to je pokryto, říká pan předseda, výborně. Takže celá tato stránka, tedy stránka pro mě je to 172, to je už je vyřízeno. Stejným způsobem. Celá stránka 173 s výjimkou dvou posledních řádků, takže jsem na předposledním řádku této stránky 173, to je číslo 535. To je od velmi silné politické skupiny EPP, která tady má výhradu nebo rezervu pro informace. Paní zpravodajka pro tuto rezervu. Kdo je pro? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji. Drželi se většina pro a tímto byla rezerva schválena. 45.30 na konci této stránky. Tady zase to, čemu říkám. Stejná většina, to je ten operace o minus 10% od pana Enhausera. Podobně to je 46.31. Ale 627, to je pozměňovací návrh eh, skupiny liberálů a demokratů. Je to kritika využití eh, prostředků minulosti. Je to tedy pozměňovací návrh týkající se poznámek. Paní Pravodajka žádá slovo? Jenom bych eh, vysvětlila princip. Je tady série pozměňovacích návrhů, které eh, v poznámkách k ocenění stávajících eh, řádek obsahujeme doporučení hlasovat proti, ale zároveň to beru na vědomí protože já si myslím, že eh, sem by se to nemělo eh, jít, ale eh, pro usnesení je to určitě dobrá varianta. Pokud budou pozměňovací návrhy k usnesení s tou obsaženou kritikou, tak budu pro, ale ne jako připomínky k těm řádkům. Proto činím takovéhle doporučení. Dobře, rozumím, takže paní Trolejce, do toho bychom stáhli tady kritiku na tomto místě a vyjádřit to velmi silně po usnesení, o kterém budeme hlasovat na prvém zasedání, než budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Takže se ptám, jestli to vyhovuje eh, skupině liberálů demokratů a mohli by stáhnout eh, tento si pozměňovací návrh ve prospěch toho, co to říkala paní zpravodajka, paní Jensen. Monsieur Barou. Merci bien. Um, tak pan Baro. Not... My jsme v zásadě eh, nestáhli tenhle pozměňovací návrh protože jsme proti použití peněz tímto způsobem, takže pořád na něm trváme. Tedy předkládám eh, tento návrh eh, hlasování. Kde pro? Proti? Děkuji vám, drželi se. A bylo to tedy zamítnuto. Teď tady máme další pozměňovací návrh od skupiny pana Alvaro. To je stejné, ale týká se to jiného řádku. Položky, je to pro... Takže můžeme říci, že ten, to hlasování pokrylo i tento návrh. Dobře, asi nemáme potřebu o tom znovu hlasovat. Nebo chcete, abychom hlasovali ještě jednou? Paní pravodajko. Já myslím, že bychom měli také hlasovat o pozměňovacím námoru pana R. Hausera 4631. No, nemůžeme to eh, přejít bez povšimnutí. Dobře, mluvám se, je to moje chyba. Omlouvám se vám. Chci nejprve hlasovat o 4353, to je víceméně stejná věc jako 627, o tom hlasovat okamžik a potom se vrátíme k panu Erenhauserovi. Takže 4353. Pan, paní zpravodajka proti, kdo je pro? Ne, proti. Drželi se stejná většina jako u předchozího. A teď 4631 od pana Ehrenhausera. To je pozněcí návrh snížení prostředku, ale není to pozněcí návrh, pokud mohu říct, obvyklý, který udělal u jiných položek, kde to snížilo 10%. Tady navrhuje snížení eh, o e, jiné, a proto je to odlišní. Paní zpravodajka je proti, kdo je pro? Děkuji vám. Kdo je proti, zdrželi se jeden se zdržel a tím pádem to bylo zamítnuto. Teď pokračujeme, teď jsme u pilotního projektu 281. Nehlasujeme, protože nemáme dohodu o pilotních projektech. Teď 309. O tom budeme hlasovat, paní Florek je proti, kdo je pro. Budeme hlasovat elektronicky, protože mám pocit, že tady je politická nezhoda. Můžete hlasovat, prosím. Hlasovali všichni. Máme tady jedno socialistu navíc a to není dobře. Je potřeba zabít jedno socialistu. Už jeden spáchal sebevraždu výborně, takže Teď už to je jasné. 30 proti 12 pro. A tím ta pádem to bylo zamítnuto. 663. To je pokryto. 4228 pokryto. Následující stránka. Všechno by mělo být pokryto, jestli se nepletu. Můžu považovat, že hlasování o tobáku pokrylo i to, ne, je to odlišné. Zase tady je tabáko, ale to je jiné využití pro tabák. Jota. Tohle je od výboru pro životní prostředí, je to druhá polovina rezervy na tutéž pomocnou kampaň, ke které nám komise ještě něco musí říci, proto je to opravdu pokryto v tom prvním hlasování. No, to, že, pardon, že compris. Donc... Myslím, že jsi to pochopil. Jinými slovy, 205, eh, 247, musíme hlasovat o 405. Takže 405. Paní zpravodajka je proti. Kdo je pro? Asi budeme hlasovat elektronicky. O 405. A zase by bylo potřeba se postarat o to, aby to nebylo od socialistů. Hlasovali všichni? 41 hlasovalo. Výsledek je 15 pro, 25 proti, jeden se zdržel. Zamítnuto. 423. Vytvoření rezervy pro EFSIL. Paní zpravodajka je pro. Kdo je pro? Vytvoření rezervy pro tuto agenturu. Kdo je proti? Socialisté liberálové? A pan Artong ale většina je pro. To zvláštní koalice. Dobře, takže 423 bylo přijato. 248 bylo pokryto, 4591 240 je pokryto, 4529 od pana Ehrenhausera. To je to, čemu říkám stejná většina. Na následující stránce první tři návrhy jsou již pokryty, 4538 od pana Ehrenhausera stejná většina. Další tři následující návrhy od pana Ernhausera, od paní Gressle, od pana Ernhausera jsou pokryty. Pan předseda zamluvá, chtěl jsem to projít moc rychle. Takže ještě se vracíme na začátek této stránky 176, 194 od výboru pro občanské svobody, kde eh, to zahrnuje i poznámku. Paní zpravodajka je pro. Kdo je pro? Je to hlasování pro svobodu, takže to byli všichni pro svobodu. Kdo byl proti, eh, zdrželi se, jeden se zdržel, tím pádem to je schváleno. Tato poznámka je tedy přijata. 4548 od pana Edenhausera. Stejná většina. 47 stejné 10235, to je vytvoření rezervy. Paní zpravodajka není pro, takže potřeba hlasovat. Kdo je pro? Inge bude asi pro, ale ta tady není. To nám usnadňuje život. Kdo je proti? Pan Surian. E Podle našeho odhadu je to pokryté eh, pozměňovacím návrhem EPP. Ano, ale o tom jsme ještě nehlasovali, o tom návrhu EPP. Okay, so But... Bon, donc, enfin, nous votons. Qui, qui est... Takže případně hlasujeme, kdo je pro. E, budeme hlasovat ještě jednou. Hlasujeme o 42.35. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám, drželi se. Zamítnuto. Pokud tam bude další pozměňovací návrh EPP, tak o něm samozřejmě můžeme hlasovat za okamžik, když tady Inge není. Pan Ehrenhauser 499. Stejná většina. Nebudeme hlasovat tedy 519, to je zase rezerva. EPP, paní zpravodajka je pro, ne, paní zpravodajka se hlásí o slovo. Um, Děkuji, pane předsedo. Já jsem, abychom, proto abychom hlasovali pro, ale eh, varuji výbor, že ta částka může být upravena, protože eh, je to pokryto horizontálním pozměňovacím návrhem, takže bych navrhla, abychom byli pro poznámky. A pokud jde o tu částku, tak tam můžeme o ní hlasovat později. Nebo, omlouvá se paní zpravodajka, můžeme ji upravit technicky. Dobře, takže hlasujeme tvoření této rezervy ta poznámka se schválí, ale eh, částka se bude muset upravit, eh, potaž bude provedena technická kontrola, takže paní je pro, kde je pro? Kde je proti? Tak elektronicky. Ověříme to. Hlasovali všichni, výborně. 20 pro, 20 proti, takže zamítnuto. Tak 21? A není tady eh, e, příliš EPP? Ne, nikdy. Někdy jsou tady e, lidé, kteří přijdou a nikdo neví odkud. Takže to bylo odhlasováno. To je 42.36, paní Gressle, to není pokryto. Jiná rezerva, paní Šlaudeka je proti, kdo je pro? Nikdo proti, všichni zdrželi se, někteří a tím pádem zamítnuto. 4589, stejná většina, stejně tak o 4588, stejně tak, nebo ne? o 4528, to mi říkají, že něco jiného. Takže budeme hlasovat o 4528 od pana Erenhausera. Paní Floreka je proti, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Děkuji, zdrželi se. Zamítnuto. 4758 a 4757 jsou pokryty. Stejně tak jako 4586 a 4587. 45,27, tomu říkám stejná většina. Tři následující poznací návrhy pana Ehrenhausera na konci této stránky jsou pokryty. To tež platí i pro celou stránku 179. Takže ty jsou také pokryty. Takže můžeme eh, obrátit stránku a dostat se k 180, na stránku 180 a tady jsme zase na stránce, kde všechno je pokryto. A tyto návrhy pana Ehrenhausera o snížení o 10% k tomu mm, máme většinový názor proti. I 25, každý 25 je pokryta. Žáno, že paní Prodejko. Dobře, takže Přistupme k stránce 181. 490 je pokryto, ale eh, obsahuje převod eh, od paní Kresle byl jsem požádán EPP, abychom nejprve hlasovali ještě před tímto hlasováním o jiném pozměňovacím návrhu. Paní zpravodajka pro ten, nicméně nemá, se jí nelíbí 4234. Je někdo proti? Děkuji. 1514, o tom budeme hlasovat, paní zpravodajka je pro, eh, nebo se pletu, paní zpravodajko, nevím, paní zpravodajko. Jenom připomínky. Jenom připomínky. tady je, je, oui. rapporteur pour rapporteur. Ah, Já myslím, že se jedná o technickou otázku pořadí hlasování, protože já myslím, že to bylo seřazeno podle eh, částek, ale eh, připomínky nebo poznámky jsou tam ty tež. Takže já navrhuji, aby eh, pozměňovací návrh EPP 517 když se o ně bude hlasovat, nebo když bude schválen, tak pokrývá i ty předchozí. Ale můžeme nejdřív hlasovat o těch předchozích, ale není to podle mě správné pořadí. Bon, finalement, madame le rapport. Takže, paní zpravodajko, chcete, abychom začali hlasovat o 434 nebo 514? Já bych byla proto, abychom nejdříve hlasovali o 517 a myslím si, že ten zbytek potom odpadne. On commence par le 517. Takže nejprve 517. 517. no figures, je to rezerva navýšení, podrobné navýšení pro 2017. Takže 517. A paní zpravodajka je pro. Kdo je tady pro? Kdo je proti? Většina pro. Nebylo to Velká většina, ale většina je pro. Chcete to ověřit? Jestli chcete, tak prosím. Takže jsme u 5.1.7. Nejsou to částky, ale je to rezerva. Hlasovali všichni? Pospešte si. Dva hlasy chybí, dva tady usnuli. Tím hůř. Hlasování je u konce, 22 pro, 17 proti, takže to bylo přijato. A teď tedy můžeme považovat ty 4 3, 4 za, od, za, te, za že odpadl? Which... Pozměňovacím návrhu 4 je prvek, který souvisí s převodem, takže je to uh, součást poznámky, o které se musí hlasovat zvlášť. Against, so Já jsem proti, takže o tom musíme hlasovat. Dobře, ale je tady 424. Takže předtím, než budeme hlasovat o 514, musíme hlasovat o 4234. A to je ten problém, o kterém se zmiňovalo. Měli jsme o tom hlasovat v opačném pořadí. Nejprve jsme měli hlasovat 5 na 4, potom 4 2 3 4 a potom 517. Nicméně v této situaci hlasuji, abychom hlasovali o 514, o té poznámce k převodu a potom o 4 Eh, potom 4, 2, 3 odpadne. U 514 jste pro. Paní zpravodajka je proti, pardon. Takže 514. Paní zpravodajka je proti. Kdo je pro? Máme přímo hlasovat elektronicky, protože tady je zmatek. Paní zpravodajka je proti. 514. Co dělá EPP? To by mě zajímalo. Bien. Tout le monde a voté. Sovali všichni. 15 pro, 23 proti, to bylo to zamítnuto. Takže teď budeme hlasovat o 434. A protože jsme 514 zamítli. A není to stejná věc. Tak potom ta eh, částka padá, ale musíme hlasovat jenom eh, rezervu eh, k tomuto pozměňovacímu návrhu. 42, 3, 4, ne o částce, ale o rezervě. Paní zpravodajka, proti. Je někdo pro? Ne. Nebo ano, paní Olmajer. Je někdo proti? Protože optimistka. Jinak většina proti, jak vidím, zřeli se, takže to bylo velmi eh, to zamítnuto. Tak. Pokračujeme. Jsme u platu. 3125, pokryto. A teď Special Advisors. Komise k tomu bude chtít vystoupit. Eh, týká se to 4230. Chcete k tomu, pane generální řediteli, něco říci? Já vám musím říci, že budeme nadále informovat parlament o seznamu poradců, takže vám to říkám. James? Když tady není Inge, tak bych chtěl podpořit ten pozměňovací návrh. Budeme si potřebovat k tomu informace. Dobře, takže to, jste to podpořil. A budeme tedy hlasovat o 4, 2, 3, 0. Zpravodajka je proti. Kde pro? Děkuji, kde proti? Drželi se? Přijato. 512 je totožný, jestli se nepletu. Takže odpadá. 480. Je to stejná většina. Ta, ta, ta pokryto tím o minus 10%. 4578 pokryto, 513 vytvoření rezervy, no vyžití rezervy, kdo je pro? Paní zpravodajka je pro. Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. 42, 32 je pokryto. 4537. 37 zamítnuto stejnou většinou. Tři další na konci stránky jsou pilotní projekty a o tom hlasovat nebudeme, aspoň prozatím. 47.36, následující stránka pokryto, 42.29, to je nová rezerva paní Gresle, paní Flodeka je proti, kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se. Zamítnuto. 518. Jiná rezerva od EPP. Pravoda, paní zpravodajka pro, ne proti. Socialisté jsou proti, ale jsou izolováni. Takže byli poraženi. To bylo přijato. 4579, to je pokryto. 4536 Stejná většina proti. Další pozměňovací návrhy jsou pokryty. Na no další stránce 184. Je tady pozměňovací návrh od Sidonie. Ten je pokryt a všechno. Taktéž až po 46.39 pana Ernhausera. Není to obvyklý návrh, je to rezerva na náklady na budovy. Paní zpravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Následující je pokryt. 46, 40 a 46, 57. Stejně tak jako 46, 8 a 46, 53 jsou ty obvyklé pozměňovací návrhy, takže máme stejnou většinu proti. na 25 a 756 je pokryto. 46,54 a 46,55. Pan předseda se omlouvá. 46,54 54, 46, pana Ernhausera. Tady je o snížení částky, ale s vytvořením rezervy, takže je to trošku odlišná věc. A budeme tedy hlasovat o tom 4654 a potom to vztáhneme na to další, kde pro. Děkuji, kde proti. Děkuji. Zamítnuto. Stejně tak to platí ještě 4655. 515 od EPP. Pravodaj k je proti, kde pro? EPP. Kde proti? Všichni ostatní. Drželi se. Takže většina je proti. 42.31 můžeme považovat za pokrytý. Ano, pokrytý. Zbytek stránky 186 je pokryt. Celá stránka 187, to jsou rovněž návrhy pokryty předtím. 188, Brussels 3 a Brussels 4 je skoro jako jména králů, to je také pokryto. 189. Jiný král, ale pořád je to Eh, něco podobného, Lucemburg 1, Lucemburg 2, to všechno je pokryto. Teď jsme u stránky 190, teď je to MOL, nevím, co je MOL, a potom Frankfurt a Main, to všechno je pokryto. Teď jsme u pana krále Karlsruhe, to už jsme na stránce 191, Karlsruhe, Sidonia tady má ústní pozvanací návrh o u 3501. Uh, Jedná se o ústní pozměňovací návrh k řádku 2601 53 což je Evropská škola v Karlsruhe. Doporučila bych hlasovat pro pozměňovací návrh 4166, ale ta částka je špatně. Ta částka má být 14 991 eur. Nesmějte se, prosím. Může, můžete to zopakovat, prosím? Ta částka má být 14 991 euro. Ne 15 tedy. Ne 15 tisíc, říká pan předseda. A je to 4166 pozměňovací návrh. Protože jsme měli horizontální priority a evropské školy tam byly zahrnuté. A je tam trošku rozdíl. No je to nějak důležité pro tu školu protože eh, ta částka eh, zní eh, jako nízká a má to praktické dopady pro žáky. To jsou počty Sidonie, tak jako kdysi to dělali jiní. Teď budeme hlasovat tedy o tomto ústním pozměňovacím návrhu, kdo je pro tyto vláštní počty trochu, je proti. Děkuji vám. Zdrželi se. Přijato. Teď tedy můžeme říct, že zbytek Karlsruhe a Měchova, to je přijato, to je to celá stránka tedy, tato 191. Teď jsme na další. Jsou to různé exotické destinace, o kterých se nám může jenom zdát. Alicante, celé pokryto, Varese, pokryto, Bergen, také pokryto, Kalem, také celý pokryt to jsou eh, všechno jutěně děti. A teď jsme EU Contribution to the Type 2 European Schools. Stránka 194 také pokryto. Ale teď, když se dostáváme expenditure related to staff and active employment, 47.35 pokryto, ale 42.38 a 516 Zase jsou to dva pozměňovací návrhy o rezervě, které se konkurují. Jedná se o podobný případ jako předtím. Já jsem proto, abychom nejdříve hlasovali 516 eh, z návrhu EPP a bude-li přijata, což hm, tedy doporučuji, tak potom 4.2.3.8 eh, eh, odpadne. Výborně, nechám hlasovat tedy nejprve o čísle 516. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? EPP je pro. Protože s tím sama přišla. Kdo je proti? Socialisté, liberálové jsou v opozici, ale nemají většinu. Kdo se zdržel? Nikdo. Takže tento poznací návrh získal většinu, je tedy přijat. Není 4238 odpadá tím pádem. A můžeme přistoupit k dalšímu eh, do, ne, do rezervy, to je, jsou externí zaměstnanci generálního ředitelství pro rozpočet, eh, které není v sále zastoupeno. Eh, zpravodajka je proti, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Jeden. Takže téměř jednomyslně to bylo zamítnuto. Pan generální ředitel se může vrátit do sálu nyní tedy. Nebyl pojímán jako persona grata. A nyní na další straně. Vše máme zahrnuto do horizontálních návrhů, kromě Je mi řečeno, že Sidonie si chce vzít slovo ohledně návrhu pana Gajera 4305. Sidonie neví proč, ale přesto si bere slovo. Nebo se mýlím? Je to číslo 4305 pana Gajera, který je přítomen mimochodem. Vy víte a já vím, říká Juta. Takže Juta bude, bude mluvčí. Je to návrh pana Gajera a Sidonie. Byla to technická chyba. My jsme tam chtěli to odůvodnění dát do poznámky. To znamená o zdůvodnění jako poznámka. Tak jsme o tom chtěli hlasovat. To je všechno. A jinak to zůstává tak, jak to je. Monsieur Gaillard, c'est bien de ça qu'il s'agit. Hein? OK. Donc c'est l'explication. Takže toto je vlastně... A není vysvětlení Sedonie. Takže takže prakticky to znamená, že ta částka je pokrytá, ale máte za to, že to odůvodnění by se mohlo dát do eh, poznámek a tím by se z něj stal pozměňovací návrh k poznámkám. A já bych doporučila, aby se hlasovalo proti. Bon, okay. Okay. Kdo je pro? Proti? Děkuji, zdrželi se? Zamítnuto. Dva další návrhy pana Edenhausera jsou zahrnuty, není 4535, stejná většina. Konec stránky, to je také zahrnuto již na další straně 4534, stejnou většinou. Jsme na straně 196 v anglické verzi. Jsem u řádku 280103. Žádáte o slovo k tomuto řádku? Ne. Není řádek 290101. Číslo 4734 je zahrnuto, ale u 4233 je tam transfer a převedení do rezervy a k tomu si chcete vzít slovo, paní zpravodajko, že? Ano, já bych eh, řekla něco ke článku 20, k eh, řádce 29.01.01. Eh, pozměňovací návrh 42.33 je spojený s tím o kterém už jsme hlasovali dříve a proti. Takže tady by to v podstatě už by mělo být, mělo být pokryto, jinak to nedává smysl. A hm, proto si myslím, že 5.1.4 taktéž odpadá. Takže chcete říci, že u 4.2.3.3 už jsme vlastně hlasovali negativně a u 514 rovněž, čili nemá smysl hlasovat. Do, je to názor všech? To je můj pohled, ale nejím za souhlasí můj poslanecký klub. Paní Halk mě upozorňuje, že u 514 jsou ještě poznámky, remarks. Co k tomu říká EPP, která předložila poznací návrh číslo 514, pan Gariga? žadují hlasování a jsou pro poznámky. Čili jsou to pouze poznámky. Pouze ten komentář. 514. Hlasujeme pouze o poznámkách. Bon, alors on me dit qu'il n'y a pas de comment. Ovšem je mi zde řečeno, že tady nejsou poznámky u toho, toho poznacího návrhu. A, takže já bych rád takto hlasovala, ale těžko to půjde. Jde o transfer a už jsme o tom hlasovali, takže nehlasujeme nyní znovu. Získejme čas, získejme čas. Dva další pozněcí návrhy. Ehm, byly již zahrnuty stejnou většinou, takže jsem není na straně 197 anglické verze. Na mé straně této je všechno již zahrnuto. Temporary allowances, dále penze ehm, dřívějších, dřívějších poslanců, dále waitings and adjustments, allowances for staff, to všechno je zahrnuto. Ne, paní Triple? Promiňte, pane předsedo, ale co poznací návrh 329? To je výbor pro hospodářské a měnové záležitosti, tedy z výboru Ekon. Je to řádek 290101, strana 196. Poznací návrh číslo 329. Ano, tam jsme, se, tam jsme řekli, že to je již zahrnuto. Dále eh, nemocenské pojištění, Insurance Against Sickness. Celá tato stránka 198 je zahrnuta do horizontálních návrhů. Dále 199 je také celá, kromě 4724, eh, 4524 pana Ernauzera, ale stejnou většinou to je opět zamítnuto. Takže nyní jsme na straně 200. Číslo 4552, to je to, čemu říkám stejnou většinou. A nyní se dostáváme k řádku XX. To je XX nebo v římské 20? XX 01 01 01. To je taková James Bondovská věcička. Jsou to výdaje na zaměstnance, eh, aktivní zaměstnance působící v rámci instituce tak skutečně musí to být zaměstnanci, kteří jsou v aktivním zaměstnání a pracují v instituci. Takže je mi tady říkáno, že 3.1.3.2 už je zapracováno, zahrnuto, ale je zde zřejmě stanovisko zpravodajky, respektive žádost u 536 vzít eh, to, vzít to jako dílčí hlasování. Já mohu vysvětlit, že nejde o mé přání, že jde o žádost poslaneckého klubu, hlasovat, protože v tom původním poznacím návrhu EPP je pět podmínek pro různé rezervy. A bylo to tam všechno pohromadě v tom posledním návrhu. Já jsem pro všechny tyto podmínky, ale je zde eh, požadavek hlasovat o, samostatně o těchto pěti různých podmínkách. U 536, říká předseda. Ano, takže je třeba se podívat na text poznacího návrhu, který skutečně obsahuje jedna, dvě, tři, čtyři, pět odstavců a budeme hlasovat samostatně o jednotlivých odstavcích. To si přeje jeden poslanský klub. Zelení nebo prostě někdo. Takže budeme hlasovat takto. Jsou všichni připraveni takto postupovat u 536? Dobrá, takže první odstavec, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Promiňte, ale bude asi lepší postupovat elektronicky, takže první odstavec. Hlasujte, prosím. Koordinátor EPP volá, aby požádal o instrukce. Takže jak hlasuje EPP? Dobrá. Inge je tu, takže odebereme jeden hlas EPP, já jsem hlasoval eh, omylem. Konec hlasování. 22 pro, 18 proti, 1 se zdržel. Ostavec číslo 1 byl přijat. Není ostavec číslo 2. Hlasujte, prosím. Já již nehlasuji. Hlasujte, prosím. Pospěšme si, hlasujte. Konec. Konec hlasování. 21 pro, 18 proti, stejná většina. Nyní třetí odstavec možná zvednutím ruky, kdo je pro. Děkuji, kdo je proti. A já tak to se omlouvám. Musíme to vzít opět elektronicky, není to stejná většina jako předtím. Takže hlasujte, prosím, respektive zahajuji hlasování. Všichni spěchají, aby hlasovali. Věc se zrychluje. Damiane, je třeba hlasovat. Tedy samozřejmě Damiane musí, ale konec hlasování. 19 pro, 17 proti. Třetí odstavec byl rovněž přijat, není čtvrtý odstavec. Zahajuji hlasování. Barbara odchází, nejsme dobře zorganizovaní. Hlasovali všichni? Pan Silvestris také? Dobrá, Konec hlasování. 19 pro 21 proti. Čtvrtý ostavec byl odmítnut. Nyní pět, pátý ostavec. Hlasujte, prosím. Pardon, paní Jensenová žádá o slovo. Eh, kde jsme, prosím vás? Jsme u posledního odstavce, to znamená komentář k poznacímu návrhu číslo 536. První tři odstavce byly přijaty, čtvrtý byl zamítnut a nyní jsme u posledního odstavce. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. 19 pro 21 proti, zamítnuto. Takže v tom komentáři 536 3 první odstavce byly přijaty, dva poslední zamítnuty. A nyní jeden bývalý význačný eh, poslanec eh, a místo předseda Evropského parlamentu se k nám připojil, nikoli proto, aby hlasoval, ale proto, aby vyjádřil svůj zájem o činnost našeho výboru. Toho si ceníme. A můžeme nyní říci, že číslo 555 již bylo zahrnuto? Ne, bohužel ne. A opět zde máme vícero pozměňovacích návrhů? Ne, jediné hlasování. Jde o vyčlenění do rezervy, vytvoření rezervy pro MFF a tak dále. Zpravodajka je pro um, elektronické hlasování, prosím, o čísle 555. Zpravodajka je pro. Hlasujte, prosím. Hlasuje se, všichni hlasovali, konec hlasování. A výsledek 22 pro 18 proti, takže ta hlasování jsou těsná. E, zbytek této strany již byl zahrnut. Tady je to strana 200 anglické verze. Nyní na straně 202 rovnou poznací návrh číslo 537. Ostatní předchozí jsou zapracovány. Jde opět o vytvoření rezervy. Logické by bylo, aby osud tohoto poznacího návrhu byl týž s předchozím poznacím návrhem, ale je na vás, abyste rozhodli. Číslo 537. Jak to? Mám tady dvakrát to tež? Promiňte, já jsem přeskočil jednu stranu. Ano, promiňte. Promiňte, bral jsem to trošku příliš rychle. Máme zde opět poznací návrh číslo 536 a 555, ale u jiného řádku. Tentokrát je to řádek Remuneration and Allowances, tedy platy a příspěvky. Ale to předpokládám, už je zahrnuto v hlasování, které právě proběhlo? Ne. Takže paní zpravodajko, řekněte nám, co s tím. Jsme na řádku xx 010101 tedy 4x01, číslo 536 a 555. Co navrhujete? To poslední 01 právě v tom je ten rozdíl, protože to, o čem jsme právě hlasovali, to byla hlava a nyní už jdeme do oddílu k jednotlivým číslům. Hlasovali jsme o poznámkách eh, u rezerv a nyní musíme hlasovat o těch číslech, proto to vypadá repetitivní, ale není. U řádku 010101 jsme u čísla 536 na straně 201, pardon, je to řádek 010101. Musíme hlasovat o částce ale musím nyní prezentovat ústní pozměňovací návrh, protože tady bude dílčí hlasování. Eh, bylo dílčí hlasování, kdy tři rezervy byly eh, přijaté, zamítnuté 5 milionů eur bylo zamítnuto, proto je třeba to vyjmout z těchto 12,5 milionů. Bude tam tedy místo toho 7,5 milionů do rezervy. U pozměňovacího návrhu číslo 536 a já jsem pro tuto částku. Dobrá, takže jedno jediné hlasování, ano. Tentokrát jediné hlasování, ale je to tady poznací návrh číslo 536, ale do rezervy vyčleníme nikoli 12,5 milionu, ale 7,5 milionu. Ano? Dobrá. Hlasujeme elektronicky, protože je to velmi těsné, ty výsledky. Le vote est clos. 22 pour, 16 contre. Konec hlasování 22 eh, pro, 16 proti přijato. Není číslo 555, paní zpravodajko? Je třeba hlasovat, zpravodajka je pro. Všichni jsou pro, kdo je pro? Číslo 555. Ne, takže opět elektronicky. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. 22 pro 16 proti, 2 se zdrželi, tedy stejný výsledek jako před chvílí. Nyní mohu rovnou říci, že zbytek této stránky již byl zahrnut. Otáčím list, jsem na straně 2, jsem u řádku 010102 a podíváme se rovnou na číslo 537, ostatní už jsme pokryli. Tady máme rezervy u informací a další. Takže u této 537 jsou to poznámky a potom dole, je to je řádek 01010201, u 537 půjde o konkrétní částky, ano? Možná můžeme vzít obojí naraz. Bylo by to logické. Dobré? Takže nechám hlasovat o těchto dvou číslech 537. Hlasujte prosím elektronicky. Hlasujte nyní. Zpravodajka je pro. Hlasujeme. Já nikoli. Konec hlasování. 19 pro 20 proti. Takže tentokrát byly oba návrhy zamítnuty. Zpravodajka? Ano, pardon. Uh, 2020 bylo rovněž zamítnuto. A je tady ještě jiné řešení, že bych hlasoval místo vás, podle vašich pokynů. No, nemáme zde tajné hlasování, ale... Další návrhy. Na další straně je všechno již pokryto, včetně externích zaměstnanců působících v rámci instituce. otáčím list, smluvní zaměstnanci, to už je pokryto, eh, národní pracovnice vyslaní dočasně také, ale externí zaměstnanci 3132 máme pokryto, ale u 520 máme stejný problém. Jsou zde dva pozměňovací na číslo 520, jeden se týká poznámek, druhý částek. Zpravodajka je pro. Nechávám hlasovat a sám hlasuji místo zpravodajky. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. 19 pro, 20 proti. Hlasovali všichni a bylo to zamítnuto. Tyto dva poznací návrhy číslo 520 byly zamítnuty. Dále číslo 3132 a 3133 jsou již pokryty. Dále číslo 259. Jde o podmínky pro uvolnění rezervy v pod okruhu. Spravodajka je pro. Bude pro? Eh, Goran Ferm žádá o slovo, prosím. My si nejsme quite uh, úplně jistí, o které části tady hlasujeme. L'amendement prévoit un chiffre de mise en réserve de 4 millions et le vote... 259 je tam částka 4 miliony a hlasování se týká poznámek, za nichž by byla rezerva zrušena. Nejde o hlasování o částkách. Je to tak, paní zpravodajko? Les chiffres ont déjà été... Částky, jež o těch jsme již hlasovali v obecném poznacím návrhu, ale o poznámkách nikoli. Je to tak. No, pokud to dobře chápeme, tak tady jsme se nevrátili k návrhu rozpočtu u tohoto e, řádku. Protože tady jde o kometologii, tam, kde jsme se nevrátili k návrhu, tam jsme se nevrátili k původnímu návrhu rozpočtu a proto musíme hlasovat i o částkách u rezerv. Kolik tedy vyčlenit do rezervy, pokud vím. Takže pokud jsem správně pochopil Gerana, budeme hlasovat o tomto poznacím návrhu a to jak o poznámkách, tak o částce naraz. Leda, že by někdo žádal o dělčí hlasování, ale tomu tak není. Hlasujeme tedy o poznámkách i o částce. Je to tak, paní zpravodajko? Prosím. Ano, já souhlasím s tím, co říká Jaren. Myslím si, že 4 miliony je nepřeměřené. O to vám jde, pokud jsem vás správně pochopila? Ano, musíme hlasovat. A chápu, že říkáte, že to je neuměrné, abychom, abychom to tedy správně upravili, měly by to být 2 miliony. Navrhuji tedy s tímto ústním pozněcím návrhem ode mne, aby tam byly 2 miliony a o tom se hlasovalo. Dobrá, takže ústní poznací návrh s tím, že jako částka pro rezervu by byly 2 miliony e, s poznámkami, s podmínkami, za nichž bude rezerva rozpuštěna. E, jsou tedy podmínky uvedené v, v písemném pozměňovacím návrhu. Nechávám hlasovat o obojí, možná zde bude valná většina, doufám. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se? Takže tento ústní pozměňovací návrh byl přijat. Nyní číslo 4, a 05. Je mi řečeno, že potřebujeme upřesnění od zpravodajky, takže prosím. Děkuji. Jsou zde dva poznací návrhy pana Zebra, číslo 4504 a 4505. A mám upřesnit, že je třeba o tom hlasovat jakožto o poznámkách k řádku studie. Přečtu to. Bylo to předloženo, ale ne na správném místě, takže já to není přečtu, tyto poznámky. Eh, zastřešující studie koordinovaná nezávislou eh, evropskou expertní platformou o aktuální a kýžené situaci, pokud je o eh, civilní ochranu v Evropě, která bude zahrnovat vyhodnocení měnícího, měnících se potenciálních rizik, struktur a kapacit s ohledem na členské státy, existující bezpečnostní koncepce a existující koordinační mechanismy v souhlase s principem subsidiarity. Pokračuji komparativní studie pro e, přeskum e, plánu řízení povodí hlavních e, regionů v Evropě, podunajských zemí, Poriní, Španělska, Itálie a Polska, pokud je o opatření na ochranu vodních zdrojů a, a městské, venkovské a industriální tlaky a hledání celoevropských řešení pro oblast vodohospodářství. Já navrhuji, abychom hlasovali pro tento text. Jsou to tyto dva poznací návrhy, které by, které by měly být zahrnuty do položky studie. Předseda, výborně, můžeme tady hlasovat o obou poznacích návrzích naraz. Všichni tomu rozumí, kdo je pro? Díky, kdo je proti? Drželi se? Oba poznací návrhy byly přijaty. Nyní poznací návrh číslo, je to na, na konci stránky dole, číslo 259. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdrželi se? Přijato. můžeme říci, že poznací návrhy v horní části strany 206, to je opět o návrhy pana Zebra 4504 a 03, jsou již pokryty, ne? Pro tyto dva poznací návrhy pana Zebra eh, jsem v tom, ve svém ústním poznacím návrhu eh, pořešila poznámky, ale já jsem proti částkám, takže musíme hlasovat ještě o částkách a já, já navrhuji hlasovat proti u obou částek. Dobrá, hlasujeme nyní pouze o částkách. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Proti? Děkuji, zdrželi se. Děkuji. Tyto dva pozměňovací návrhy byly zamítnuty. Další pozměňovací návrhy na této stránce jsme již zvládli. To tež platí pro další stranu číslo 207. To tež, strana 208, to vše již bylo zapracováno. A zbývá nám poslední pozměňovací návrh, grandiozní, číslo 734. Gorane, chcete to nyní předložit eh, v této formě, nebo to chcete zachovat na finální diskusi a vědnávání? E, my jsme připraveni o tom hlasovat, ale nevím, zda, jak, ostatní, nevím jak ostatní poslanecké kluby. Myslím si, že to je politicky vzato významný poznací návrh, kde tady e, o myšlenku daně z finančních transakcí. Je tam e, PM, to je odpoledne u toho řádku a myslím, že to připravuje tedy předjímá, připravuje diskusi o této velmi důležité věci. Belgické předsednictví o tom vede horkou diskusi, také se to má projednávat na zastraní G20 letos na podzim. Bylo by tedy politicky vzato důležité, aby to v té tabulce bylo, proto bychom eh, o tom chtěli v té tabulce hlasovat. Nemám problém s tím hlasovat o tom nyní, pokud to chcete nechat až na závěr, s tím také nemám problém, nechám to na vás. Mé doporučení by bylo ponechat to spíše až na závěrečné hlasování o celém tom balíčku, protože je to velice, velice důležité téma, jak nám Geren právě připomněl. A bylo by možná škoda není k tomu zahajovat věcnou diskusi, takže navrhuji, abych se o tom nyní nehlasovalo, ale samozřejmě o tom budeme hlasovat v rámci obecné dohody. An ještě k tomuto. Myslím, že by se o tom měl hlasovat teď. Pan Salvador. PPN nemá stanovisko k tomuto pozměňovacímu návrhu. V tom závěrečném hlasování bychom chtěli odděleně hlasovat k této věci. Ale jestli se to bude uh, dělat teď nebo později, to je jedno. Prostě chceme, aby se hlasovalo odděleně. Dobře, takže chcete o tom hlasovat. Určitě o tom hlasovat budeme. Ale já si myslím, že toto je návrh, který má velký politický význam a je citlivý jak politicky, tak právně. Je potřeba ho zvážit v rámci toho celkového balíčku, který bude předkládán plenárního zasedání a se kterým potom půjdeme na radu ministru, tak si myslím, že by se měl projevit až té větší perspektivě. Takže nebudeme teď hlasovat o tomto návrhu, což znamená, že jsme skončili oddíl, pardon, okruh 5. Eh, hlavy 3. Komise. Ale myslím, že můžeme se už trochu odechnout. A myslím, že můžeme první řadě poblahopřát paní eh, zpravodajce, členům eh, výboru. Abychom nestráceli tempo, tak bychom měli hned přistoupit k eh, položkám týkajících se dalších institucí. Jestli paní zpravodajka a pro ty další instituce je připravena se do toho pustit. Voilà, alors, Dobře, takže v té anglické verzi jsme hrajeme pořád stejnou hru. Jsme na stránce 210. Obecný název je parlament. A začínáme eh, řádkem 10.04 Ordinary Travel Expenses, běžné cestovní výdaje. Opět tady budeme mít pozněvací návrhy pana Ehrenhausera, kterému jde o snížení, v tomto případě o 15% u všech položek. A já vám zase navrhuji, abychom se na to dívali stejně, jako když jsme hlasovali o, o komisi. Nejprve o tom necháme hlasovat jako principiálně, jako prvním a potom to stáhneme na všechny ostatní a budeme eh, e, předpokládat, že tam je stejná většina. Pokud to bude stejná kategorie pozměňovacího návrhu, samozřejmě, že tam mohou být eh, pozměňovací návrhy pana Erenzora jiného typu. O těch pak budeme hlasovat eh, zvlášť. Jsou všichni připraveni, paní zpravodajka je připravena. Takže 46.1.9 pana Erenhausera. Hlasujeme. Paní zpravodajka je proti, kdo je pro? Děkuji vám. Proti, zdrželi se, zamítnut. 2002 od paní Triple. Kdo je pro? Proti, Drželi se. Jednohlasnost, děkuji, blahopřeji paní pravodajce. 428, tomu já budu říkat tejná většina. 4111 od pana Artonga. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se. Zamítnut. Pan Hartong tady má více pozměňovacích návrhů kterým jde o zrušení položek. A i tady myslím, že bychom mohli aplikovat stejný princip, tedy budeme říkat stejná většina. To se tedy stahuje i na 4112, na 4112 a, a další. Potom máme 2009 od paní Triple, paní Spravodajky, kdo je pro? No je 2009, tedy kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se Nikdo se nezdržel. Přijat. 20.01 od paní Triple. Kdo je pro? Ještě jednou, 20.01 od paní Triple, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji, zdrželi se. Zamítnut. Možná, že to potěší některé lucemburské kolegy. A teď jsme u um, okruhu 1200, nejprve 2009 od paní Typl jde pro, proti přijat. 2001 od paní Triple. Kdo je pro? Paní Pavlika proti. Ne kdo proti, vši, bo vši, téměř všichni, kdo se zdržel, nikdo. Takže jednohlasně eh, odmítnuto 20-10 od paní Triple, paní Pavelka je proti, kdo je pro? Proti, drželi se zamítnut. Je tady jeden kompromisní pozměňovací návrh, pane předsedo. U 4208 nebo u jiného? Říkají mi, že ten kompromisní návrh u 4208 nebyl tady kompromisní 2002, pardon, 2052, 2052 ještě jedno. Tady byl kompromisní pozměňovací návrh. Je to v tomto materiálu, který začíná kompromisním návrhem 2051. Pan předseda říká, že už tomu rozumí. Ještě máme zvláštní eh, materiál, kde jsou kompromisní, eh, kompromisní pozměňovací návrhy. Je to tenčí sešit. Jsou čísla 7. 25.01, 25.02, a 25.6 a také 22.01. Všechny jsou v tomto sešitě, v tomto materiálu 22.51. Sledujete to všichni? Paní Triple má asi stejný dokument, jako mám já. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Myslím, že bude jednodušší nejprve hlasovat o kompromisních návrzích a potom o těch ostatních. Dobře, takže se ptám, jestli můžeme hlasovat o kompromisních eh, pozměňovacích návrzích unblock na jednou. Výborně. Kdo je? Ne? James. Já jsem se na to podíval až teprve teď, jako všichni ostatní, tak si myslím, že by bylo dobré je vzít jeden po druhém protože v 2055 všechny peníze, které se týkají na studie eh, eh, k rezervě na eh, Evrop, Dům Evropské historie, Myslím si, že teď k tomu byl dneska nějaký výsledek, mohli bychom si to nechat vysvětlit, než abychom ten projekt zastavili na nějakých 6 měsíců nebo rok. Dobře, takže se ptám, jestli můžeme hlasovat zvlášť o tomto pozměňovacím návrhu a o ostatních unblock. Takže nejprve 2005, zvlášť kde pro? Paní Floreka je pro, EPP je pro, kdo je proti? Děkuji, drželi se. Přijato. A teď unblock eh, o všech ostatních. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se. Přijaty. Takže všechny ty kompromisní návrhy to byly přijaty, to nám usnadňuje život. A teď se vracím k našemu původnímu materiálu. 4208 a 605 odpadají, ty jsou pokryty. 4113 od pana Hartonga, to je stejná většina, předpokládám. 2012. O tom asi musíme hlasovat. Je pokryt? 2012 je pokryt? Já myslím, že ne. Je potřeba o něm hlasovat. Paní zpravodajka je pro. Kdo je pro? 2012. Naproti. Drželi se přijat. 4209 pokryt. 4114 taky. 566 taky. 4115 a 4135 pochází od pana Hartonga které jsme vyřešili. Pokud tak mohu říct, si, 41, 8 pokryt. Ne, Inge chce hlasování. Inge. Já budu souhlasit, když změníme ty připomínky a škrtneme tím, že e, instituce a jazykové kurzy e, mimo e, pracovní dobu. Tak když to škrtneme a... Takže Inge chce, abychom hlasovali o poznámce. Jak se na to dělá paní zpravodajka? Jste pro? Kdo je pro? Elektronicky, prosím. Můžete hlasovat. Euh, du point de vue PPE, tout le monde peut voter. Všichni mohou hlasovat u EPP, jestli se nepletu, protože že nás tady míň. Hlasování u konce. 20 eh, proti, 18 proti, takže to bylo přijato. Teď social welfare 608. Zpravodajka je pro, budeme hlasovat, kdo je pro. Děkuji. Proti? Drželi se. Malá většina pro. 20.03 o mobilitě. Paní zpravodajka pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 41.16, 41.17 a 40 na 18. To je od pana Hartonka, stejná většina. 22 Paní Floreka je proti. Nebo je to pokryto kompromisem? Říkají mi tady, že ne. Contingency reserve. Prý o tom musíme hlasovat. Paní zpravodajko, já navrhuji tady nechat stejnou částku jako v, odvaz, v odhadu. U 20.08. Když budeme hlasovat proti, tak tím ponecháme stejnou částku jako u odhadu. Dobře. Takže 20.08. Nikdo není pro, všichni jsou proti, kde proti? Všichni, takže se Nikdo. Takže zamítnuto. 563. Paní zpravodajka je proti, kdo je pro? Proti. Také zamítnut. Enlargement Reserve 2012 eh, od paní zpravodajky. Kdo je pro? Proti. Držet se. Přijatom. 4629 od pana Ernhausera. Tomu říkáme stejná většina, takže zamítnu 2013. Other specific, specific property management arrangements. 2013. Prodajky jde pro, proti, zdrželi se přijat. 564 od EPP. Paní prodajka je pro, kdo je pro, děkuji vám, kdo proti, zdrželi se přijat. Teď jsme u kapitoly 2026. Paní zpravodajka navrhuje, abychom nejprve hlasovali o 568. Takže 568, kde je pro? Proti? Drželi se přijat. Ostatní odpadají v tomto této kapitole, takže 209 a 444 odpadají. Teď jsme u položky 2100607 od zelených. Paní zpravodajka je pro, kdo pro? Děkuji, kdo proti? zdrželi se. Přijato. 607. Rovněž od zelených. Paní zpravodajka je pro, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Téniče. 20.04. Paní pravdáka je proti. Kdo je pro? Proti. Děkuji vám. Je tady víc socialistů. A teď stejná položka. 570. Pan Fernoš. Fernandez. Eh, my stahujeme 570. Takže není tady poznací návrh týkající se nábytku. Teď technické vybavení 571. EPP na tom trvá, pan také pro, kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. Vozidla. Konzervativci tady mají pozměňovací návrh 491. Eh, kdo, paní Pravdeka proti, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji. Zamítnut. Teď telekomunikace od stejné skupiny 488, paní Švarodka je proti, kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se. Zamítnut. Removals 2005 od paní Švarodajky. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se removals byly přijaty. Mm, teď ale nevím, jestli to je na přestěhování do Štrasburku nebo do Bruselu. Teď eh, položka 300, tady 4637 od pana Erhausera. To je obvykle, takže zamítnuto. 489 od konzervativců. Paní Frahelka je proti, kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnut. 4334. Paní Jensen, týká se to zábavy. Very... Ano, myslím si, že je to velmi pěkný pozměňovací návrh. Samozřejmě bychom byli rádi, aby nám pan Buzek přihrál veškeré šampaňské a ústřice. Ale každopádně bychom o tomhle chtěli hlasovat a podpořit to. Výborně, to je naprosto legitimní. Takže liberálové podporují 4434, kterému jde o snížení nákladů na zábavu nebo hoš, pohoštění reprezentativní, protože mají pocit, že je tady dostají prostředků, že není potřeba plánovat zjížení. Paní Florelka je proti. Kdo je pro? Děkuji. Ne, proti? Zdrželi se? Odvážní socialisté, aspoň část, ale Juta je byla proti. Dobře, takže teď Č 410, to jsou stejné, pardon, 490, to je trochu podobné, kdo je pro 490, asi stejně, to bude jako předtím. Kde proti? Velká většina a stejné. Stejní se drželi, takže výsledek je jasný. Teď jsme u položky 3048. 2014 od Helky. Je to, jsou to jenom poznámky. Kdo je pro? Proti je přijato. Řádek 3049 Expenditure Travel Agency Services 2006 od Helgy. Paní Falka, pro, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 40 na 19 to je pokryt. 165. 565. To bylo v kompromisu. Kompromis to pokryl. ale u 606 byly poznámky, ale mě jsme měl ústní pozměňovací návrh. Podle mě jsme o domu evropských dějin už hlasovali. To bylo to, co James chtěl odhlasovat zvlášť. Paní Triple, já myslím, že musíme hlasovat o 485. To jsou poznámky. James. To se týká pilotního projektu, o kterém jsme hlasovali loni. Jde tady o dlouhodobé plánování, aby také parlament k tomu přispěl. Není to položka, která by byla nadměrně nevyužívána, takže bych chtěl požádat kolegy, aby to vzali do úvahy. Takže James hovořil o 685. Ty dva první pozměňovací návrhy jsou pokryty. Já předkládám k hlasování 485. Tak, jak to teď vysvětlil James. Paní zpravodajka proti. Kdo je pro? Děkuji. Proti. Drželi se. Bohužel. Zamítnu to. Teď jsme u 3042. Tady mám pozměňovací návrh 2015 od Helgy. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Přijat. 486 se liší, je potřeba o něm hlasovat. Paní proroka je proti, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. Náštěvnické centrum, tady jsou tři návrhy, 2007. Kdo je pro? Proti drželi se, přijato. 2016, poznámky, pouze poznámky, paní pravdajky, kdo je pro, proti, Drželi se, přijat. 40 na 20, to je obvyklý návrh od pana Hartonka, takže zamítnut. A stejně tak odpadá, protože jsme přijeli eh, částku někde jinde. Teď 34, 2017, pouze poznámky od Helgy. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato jednomyslně. Teď jsme u eh, parlamentní televize 4021 a 4043 od pana Hartonga. Mám pocit, že všechno je, eh, ostatní je pokryté kompromisem. Pan Harton chce něco říci. I would like a vote on eh, this. Já bych byl uh, rád, aby se hlasovalo o té 4121. Ano, samozřejmě, říká pan předseda. Ale údajně kompromis to všechno pokrývá, ale chcete-li hlasování, tak na něj máte nárok. Takže budeme hlasovat o 4, 1, 2, 1. Kdo je pro? Kdo je pro? Pan Artong možná bude pro svůj pozměňovací návrh? Máte na to docela jistý nárok. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Dobrá. Dobře, takže tento pozměňovací návrh byl zamítnut a byl ostatně pokryt. Ostatní pozměňovací návrhy u, tohoto, u této položky jsou také pokryty. Pan Fernanč má připomínku. Týká se to 569, to je staženo. 487 ale zůstává, a takže hlasujeme. Paní Svornika je proti, kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 43,50. Paní zpravodajka je proti, kdo je pro? Liberálové. Nejenom. Jsou tady zvláštní koalice a proto budeme hlasovat. Elektronicky jsme u 43,50. Můžete hlasovat. Já se zúčastním, protože tady nám někdo chybí z EPP a EPP proti, přidá se k tomu eh, Sidonie, která je proti, hlasování u konce. 31 proti, 7 pro. Takže zvláštní. Bylo tady více rukou. Takže 43,50 je zamítnut. 2018 od Helge. Kdo je pro? Proti. Přijat. Potom jsou tady dva pozměňovací návrhy od pana Hartonga a Ehrenhausera, takže stejná většina proti. Stejně tak u 4023 eh, a 4045. Teď jsme o Parliamentary Assistance, to je zajímavá, zajímavé téma. 2011. Od paní zpravodajky, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 4617 je odlišný. Není to ten obvyklý, ale je totožný s tím předchozím. Není totožný. Takže je potřeba o něm hlasovat. O čísle 41, pardon, 4617. Není to ten obvyklý pozměňovací návrh pana Ernhausera. Paní zpravodajka proti, kde pro? Kde proti? Zdrželi se. Zamítnut. 499 od konzervativců a reformistů. Kde pro? Proti? Zamítnut. 4, eh, pardon, 643 od liberálů a demokratů. Paní zpravodajka je pro. Kdo je pro? Je proti. Dvě velké skupiny, takže byl poražen. A 604 to je totožný a tím pádem je pokryt. To všechno je tedy zamítnuto a teď eh, se dostáváme k soudu, soudnímu dvoru. 22.00. Ne, pan předseda se zmíl, zapomněl jsem na radu, ale rada snad žádné peníze nepotřeba nebude. Ah d'accord. Alors, sur le Conseil, K radě. Můžeme hlasovat o radě unblock? Je to všechno od stejného autora, podobné vyznění. Kdo je pro tyto pozměňovací návrhy pana Erenhausera? Kdo je proti? Zdrželi se. Všechno unblock zamítnuto. Takže rada byla vyřízená, teď jsme u soudního dvora. 22.00. To je pokryto. No, tady máme Hartong 4203, to je také. 22.00 pokryto. 4203 rovněž jiného důvodu. 2200 temporary allowances, to také pokryto. 4203 většina proti, 4203 4203 rovněž, zase většina proti, Mission 4203 většina proti, 4519 Obvyklý návrh od pana Renazera, většina proti, training 4203, většina proti, provisional appropriation 2200 pokryto, 4203, většina proti. Official and temporary staff, o 2207 musíme hlasovat. Helga je pro, kde je pro? proti. 1, 2, 3, 4. Drželi se. Přijat. A teď 120 eh, Remuneration and Other Rights. To je pokryto. Dvacet jedna, to je kompromis, to pokryl, pokryl. Aspoň 22.01, ale o je potřeba hlasovat, protože to jsou posty pro Chorvatsko, které potřeba dát do rezervy až do příchodu Chorvatu. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se. Přijat. A teď eh, otáčím stránku. Tady máme 12.00 Remuneration Allowances. 22.00 je pokryt. 2201 rovněž, ale je potřeba hlasovat o 2206. Zase se to týká Chorvatska. Nemáme tady nějaký několikanásobný pozměňovací návrh týká zahrnující Chorvatsko? Eh, dobře, tak to teď odhlasujeme a až tam bude něco další týkající se Chorvatska, tak řeknu zase stejná většina. Kdo je tedy pro tento pozměňovací návrh? 2206 proti, Drželi se. 22.06 tedy je přijat. 42.03 odpadá. 142 rovněž, ten je pokryt. Paid overtime. I, i spolupracovníci výboru pro rozpočet také musí hodně času strávit přes čas, teď 22.00, 42.03, to je také obvyklá většina, 12.04, rights connected with entering the service and leaving the service, 22.00 je pokryto, ale musíme hlasovat o 22.02. Spravodajka eh, to navrhuje, kde pro? Proti? Zdrželi se přijat. 42.03, to je obvyklá většina, 143 pokryt. Takže tady nehlasujeme. Teď jsme u položky 1220, 4203, obvyklý návrh pana Hartonga. Nyní řádek 129. Eh, Předběžně vyšlené prostředky, to je pokryto, ale 2200 eh, tedy pokryto, a 2203 nikoli, zpravodajka je pro, kde je pro? Je to kompromis 29 milých postech, je proti. Děkuji, zdrželi se. Přijato. Dva zbylé odpadají, 4203 a 144. Nyní jsme u položky jiní zaměstnanci, ostatní zaměstnanci. 2200 by mělo být již pokryto. 4203 pana Hartunga většina proti. Totež pro 4203 u řádku 1404 a u řádku 1405 a také u řádku 1406. Už jsem na další straně. Nyní jsme u řádku 149 Provisional Appropriations prozatímní eh, vyčleněné prostředky. 2200 je, myslím, již pokryto, 4203 rovněž. Totež u řádku 1610, 1612, 162 missions, dále u řádku 1630, sociální zabezpečení, 1632, 1650, 1654, 2100. Tam je poznací návrh 2204 Helge Triple. Myslím, že je třeba o něm hlasovat. Je to číslo 2204. Kdo je pro? Díky, kdo je proti? Děkuji, zdrželi se. Přijato. E, další je totožný, tedy rovněž přijat. Mění řádek 2102. Na straně 227 e, Helgi Tripo, kdo je pro? E, proti? Zdrželi se. Přijato. Další je totožný. Zdá se mi, že pro účetní dvůr je vše pokryto již. Ovšem už jsme hlasovali. Missions, to je pan Ehrenhauser. Socia- společenské kontakty, pan Ehrenhauser, proti němu je zde nepřátelská většina. Eh, účetní dvůr bude spokojen, že dostane hodně, hodně peněz. Hospodářský a sociální výbor. 804 eh, socialistů. Eh, musí se hlasovat. To bylo staženo. Výborně už ani slovo tedy k tomu. Není řádek 10.04, eh, cestovné 2400 eh, od Helgy, o tom je třeba hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dva další odpadají. Nyní řádek 1008, eh, pět cestovné. Jsme u hospodářsko-sociálního výboru. Socialisté opět stáhli svůj návrh, dobře, děkuji. Další rovněž, 811 byla stažena. Takže podle socialistů nepotřebuje hospodářský a sociální výbor ani, ani cestovné, ani kurzy, ani znalci z jejich jazyků. To se nám to zjednodušuje. Není úředníci a dočasní pracovníci. Máme zde číslo 2401 Helgi, je třeba o tom hlasovat. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se. Číslo 2401 bylo přijato. Číslo 2403 je odlišné. To jsou posty související s Lisabonskou smlouvou. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se. Rovněž přijato. Řádek číslo 1200, to jsou platy, odměny. Číslo 2402, o tom musíme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 2403, to jsou opět eh, podle Lisabonu poste, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Stejnou většinou. Číslo 2404 už je pokryto. Číslo 4204, to je judikatura Hartong, eh, číslo 785 je pokryto. 807 rovněž. Číslo 2403, je, tam je třeba hlasovat, ale myslím, že to bude stejné hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní obrátíme stránku. Eh, jsme u řádku 129, je tam číslo 2402 Helgy, které není pokryto, takže kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 2403 Helgi, Lisabon, kde pro? Proti? Pro, zdrželi se? Přijato. Ostatní zaměstnanci. Číslo 2405 Helga, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále 4204, tady je zamítnuto. Číslo 2405 Helgy. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Děkuji, přijato. E, další vzdělávání. Socialisté stáhli číslo 814, nyní výdaje na služební cesty. Socialisté stáhli číslo, řádek číslo 2001, návrh pana Hartonga, to je tady Jurek a Tora Hartong. Není. Číslo 2407, o tom musíme hlasovat. Je to Helga, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 2407 Helgy, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Není. Řádek 2100, Poznáci návrh číslo 2406 Helgy. Eh, je to vybavení spojené s těmi 11 novými posty. Kdo je pro? Proti? Děkuji, zdrželi se. Přijato konsistentně s předchozím hlasováním o těchto nových pracovních místech. Nyní 2408 Helge. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Díky, zdrželi se. Přijato. 808 socialisté ani nemají čas jej stáhnout, protože již sám zmizel. Není telekomunikace. Ře- číslo 2408 Helgi, kdo je pro? Děkuji. Proti? Děkuji, zdrželi se, přijato. 816 bylo staženo, 809 už je pokryto. Můžeme se tady podívat na nábytek, furniture, číslo 2410 to jsou křesla či židle pro těch 11 nových zaměstnanců. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Vidím, že paní Andrea Senová si nepřeje, aby se nově příchozí mohli posadit. Dobře, budou tady cvičit gymnastiku, ale bylo to přijato, takže 813 odpadá. Nyní číslo respektive řádek 214, návrh 2408 Helge, Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se? Přijato. Číslo 805 bylo staženo. Socialisty v řádku 2542. U řádku 2546 také? Výborně. Není řádek 2548. Tam je poznací návrh pana Hartonga, čili podle příslušné judikatury, jak tomu říkám. Číslo 810 socialisté stáhli? Ne? Dobrá, takže 810. Spravodajka je pro, kde je pro? Děkuji, kde je proti? Díky, zdrželi se. 810 je přijata. Není číslo 802. Komunikace. Spravodajka proti. Kdo je pro? To bylo staženo. Promiňte, to bylo staženo. Nebyli jsme o tom informováni. Nyní výbor regionu. Zde je pozměňovací návrh paní Triple, který umožní financování zasedání předsednictva a plenární zasedání. Kdo je pro? Děkuji proti. Díky, zdrželi se. Přijato. Další tedy už je další už je zahrnut. Není řádek 12, poznací návrh 2504 Helge, kdo je pro? Díky, kdo je proti? Díky, zdrželi se? Přijato. Číslo 2500, to jsou poznámky. Helge, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní odměňování. Číslo 2503 Helge. Opět jsou to lisabonské posty. Kdo je pro? Díky, kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A teď to bude trochu komplikovanější. U řádku 12.00 odměny a dávky. 25.001 je pokryto. 25.03 o tom se musí hlasovat. Jsou to lisabonské posty, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 2504, abatement rate, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 4197, to je mm, opět pan Hartong, dále 736, staženo socialisty. Ne, pokryto již. 736 je pokryto, 783 rovněž, 737 rovněž. Nyní uh, řádek 1204, číslo 2505. Helgi. Je to důsledek těch 18 eh, nových postů. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 818 tady odpadá. Nyní řádek 129, poznací návrh 2506 Helgi. Je to opět těch 18 nových postů, kdo je pro, proti. Zdrželi se. Přijato. 738 bylo totožné, takže odpadá. Nyní ostatní zaměstnanci a do stav. První návrh je zapracovaný jediný, o kterém hlasujeme druhý. 2507. Smluvní zaměstnanci, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Nyní 4198, 98, no, všechny ostatní jsou vlastně již eh, zahrnuty. Takže 14.00 máme hotovo, není 14.02, tlumočnické služby, číslo 2508 Helgy. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Takže tím máme hotovo. Zatím mám pokrytu 740, není řádek 1404, 2509 Helgy. To jsou e, národní experti, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 741 odpadá, další řádek, číslo 2510 Helgy. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 742 odpadá. Nyní řádek Eh, další vzdělávání číslo 2511 Helgy. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 743 odpadá. Řádek další. Tam máme číslo 4129 pana Hartonga. Takže stejný osud, zamítnuto. Eh, další řádek 2102. Máme tam číslo 2512 Helgy. Eh, to, to je platforma sítí IT. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato, 744 odpadá tedy. Není nábytek, číslo 2513 Helge, kdo je pro? Díky proti. Zdrželi se přijato. Číslo 745 odpadá. Další řádek, číslo 214 Helge, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Číslo 746 odpadá. není pozorovatele, tento řádek. Číslo 2515 Helgi Tady najdeme své Chorvaty opět, ovšem tentokrát ve formě pozorovatelů. A jak mi napovídá sekretariat, je třeba to vyčlenit do rezervy. S upřesněním samozřejmě, že ta eh, rezerva bude eh, uvolněna, jakmile budou pozorovatelé přijati v Evropském parlamentu. Zpravodajka souhlasí, tak jsme postupovali i u ostatních institucí. Takže s tímto upřesněním, kdo je pro řádek 2515 proti, respektive návrh, eh, kdo se zdržel, Přijato. Další řádek. Dva, návrh 2516 Helgy. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 747 tedy tím mizí. Řádek 2600. Návrh 2517 Helgy. Kdo je pro? EPP spí. Budeme hlasovat bez nich. Kdo je proti? Díky. Zdrželi se. Přijato, takže 748 odpadá. Další řádek, ombudsman, ochránce práv. 2601 Helgy, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Děkuji vám u ombudsmana a zbytek už máme pokryt. 100 a 103, řádky 100 a 103 pod ombudsmanem už jsou pokryty jinde. Dále totež řádek 12.00, eh, řádek 14.00, řádek 231. Tam máme návrh 4205 pana Hartonga eh, zrušit prostředky, ale to je mé stejný osud jako u všech návrhů pana Hartonga. Dále 12 00 to socialisté stáhli a 101 je třeba hlasovat o 2701 Helgi. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní 11.00, pardon, 11.0. Je mi řečeno, že ano, 11.00. Je řečeno, že první 27.00 už je pokryt, ale je třeba hlasovat o 27.01 vytvoření dvou pracovních míst a Jde tedy o rozpočet evropského eh, dozorce nad eh, soukromým, kdo je pro, 21 proti, zdrželi se, přijato, všechno ostatně pokryto. Čís, řádek 2013, 41 pana Hartonga, nepříznivá většina, nepřátelská většina, otáčím list a už tam není nic. Ale, ale, ještě jsme neskončili. Dokončíme ještě dvěma pozměňovacími návrhy, které vám byly obeslány na dvou samostatných listech papíru. Jsou to pozměňovací návrhy k oddílu 10, nový oddíl rozpočtu, který vytváříme pro činnost Evropské služby pro vnější činnost. Máme dva pozměňovací návrhy. Nebyly rozdány. Musíme mít jistotu, že to všichni mají. Bylo to rozdáno na začátku schůze, ovšem máme dnes tolik dokumentů, že možná někteří to nemohou nalézt. A teď se nám tady o to hádají místo předsedové. Takže jsou zde dva pozměňovací návrhy. Já navrhuji, je to Helga, která vypracovala? Helga Asidonie. Já navrhuji, aby jedna z vás nám vysvětlila, v čem spočívají tyto poznací návrhy a potom budeme hlasovat, potom navrhnu hlasování Amblok, blok, budou-li všichni souhlasit. Kdo to vysvětlí, Sidonie nebo Helga? Záleží na vás. Pokusím se to vysvětlit. Tyto dva pozměňovací návrhy, které jste obdrželi, souvisí s eh, Evropskou službou pro vnější činnost. Jeden eh, je eh, společným pozměňovacím návrhem pro oddíl 3 a 10 jak je v názvu a je to na základě žádosti AFETu a jedná se o pozměňovací návrh k řádce 19.01.01.01. Jedná se tedy o řádku související s výdaji na, zaměstnance, aktivně zaměstnané v generálním ředitelství, na generálních ředitelstvích služby tímto se vytváří rezerva související s tím, že očekáváme, že komise navrhne převést zaměstnance uh, eh, DG do uh, služby pro vnější činnost. Souvisí, souvisí to tedy konkrétně s jednotkou uh, uh, pro eh, mírotvorbu. A souvisí to tedy se závazky, které učinila mm, vysoká hmm, vysoká zmocníkyně Lady Ashtonová. Eh, částka se eh, jedna mm, u částky jde o 1 374 000 eur a odhaduje se tedy, na, že se to použije na 17 míst na jeden rok toto. Takže já jsem pro to, abychom schválili tento pozměňovací návrh. Parlamentu to samozřejmě parlamentu to také e, dá příležitost se znovu setkat s paní Ješnou. Je, je remercie Sidonia. And the second, and the second one? Je remercie Sidonia. J'ai une question. Euh, dans un... Děkuji, Sidonia. Mám jednu otázku. E, jeden e, poznací návrh hovoří o 18 nových pracovních místech, jeden o 17. To není chyba? Jsou to Schválně dvě odlišná čísla. Sedonie, prosím. Pane předsedo, jak jsem teď vysvětlila, tak jeden z těch pozměňovacích návrhů, oni jsou totiž dva, mám vysvětlit ten další, tak ten další se týká jenom oddílu 3 k Evropské službě pro vnější činnost. Je to také na zá, ž, základě žádosti AFETu. S Helgou Triple jsme navrhli eh, to dát do rezervy. A jedná se o částku, která souvisí s úpravou eh, řádku 1. Změnového dopisu číslo 1. A už je to také v eh, opravném rozpočtu číslo 6. Odhaduje se to tedy eh, na 18,6 milionů eur a je to rozděleno následovně 5,3 do centrály a 13,3 do delegací. To je tedy vysvětlej. Nicméně ta částka by měla být následující. Převádí se, do rezervy se převádí 18,6 milionů eur z celkové eh, částky na platy, včetně eh, změnového dopisu 1. A předpokládá se, že ta rezerva bude rozpuštěna, jakmile Lady Ashton výslovně eh, se zaváže debatovat s parlamentem personální priority. Afet eh, tvrdil, že jde o to to dát do rezervy tak, abychom získali eh, lepší vysvětlení, takže já jsem pro to, abychom schválili tyto rezervy. Děkuji, komise hlásá o slovo. Eh, poprosím Inge, aby nám řekla, jaký pocit, že ona eh, zblízka sledovala všechna ta jednání o Evropské službě pro vnější službu a začátkem odpoledne jsme hlasovali o její zprávě o finančním nařízení a poté poprosím komisi, aby řekla své připomínky či odpovědi. Inge. Jde o instrument stability a o to, jestli ten instrument stability je eh, nebo zůstane eh, instrumentem společenství, nebo jestli ho předáme eh, radě. Je to docela důležitá věc. A já jsem ráda, že odborníci na zahraniční politiku si toho všimli. Takže jde o to, jestli ti lidé, kteří dnes plánují, nestanovují programy, ale plánují, krizový mechanismus, tak jestli eh, zůstanou pod vlivem společenství, anebo jestli to eh, přejde do nějaké jednotky, na kterou my už nebudeme mít žádný vliv v rámci eh, služby pro vnější činnost. Monsieur directeur. Merci. Děkuji. Komise. Děkuji. Já bych jenom doplnil, to eh, vysvětlení eh, toho, v čem to spočívá. A, a rozdělení zdrojů mezi tedy komisy a mezi tím, co se převádí na sudůvrovnější činnost. Týká se to jednotky, která obsahuje lidi, eh, kteří pracují na vytipování projektů, sledování projektů, finanční sledování projektů protože bych rád připomněl, že odpovědnost za naplňování instrumentu stability, respektive akcí v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky, zůstává a na komisi a tyto částky tedy jsou v rozpočtu komise. Jde tady o lidi, kteří převážně také připravují finanční rozhodnutí, jež přijímá komise a přijímá za ně zodpovědnutí Takže pokud to bude část eh, služby, která se tady někam převede, ta komise by neměla dostatečně kompetentní lidi na to, aby zajistila sledování projektů a i financí. A nevím, jestli je to dobrý nápad eh, tedy, eh, tedy narušit schopnost komise zajišťovat řádnou zprávu finančních prostředků v tomto ohledu. Také bych připomněl rozhodnutí Rady eh, o zřízení služby pro vnější činnost, které dává odpovědnost za stanovování programu. A, a eh, zmiňuje se tam a, eh, konkrétně tento a, instrument stability. Jedná se tedy o instrument pro krizi, kde se žádný program nestanovuje předem pro řešení krizi. A pak jsou tady další věci, které by měly vycházet eh, z nějakých strategických eh, dokumentů jednotlivých zemí. A to potom tedy vyplývá z eh, toho praktického uplatňování těch jednotlivých dokumentů a zůstává to na komisi. Takhle bych vám tedy dokreslil ten obrázek, abyste mohli přijmout informované rozhodnutí. Um, Děkuji. Um, tak uh, teď uh, s vysvětlením komise už nevím, jestli uh, se drží doporučení zpravodajky nebo ne. Já nejsem členem AFETu osobně, takže je těžké, abych přesně odhadnul, co skutečně je za, tímto, za tím jedním i za tím druhým. Pokud si přečtete ty podmínky uvolnění rezervy, tak ta rezerva bude uvolněna, jakmile se tady eh, Lady Ashton eh, výslovně zaváže, že bude jednat s parlamentem o eh, personálních prioritách. Ovšem jsou to obecné priority, jsou to základní platy, jsou to nějaké drobné pozice, nebo o co jde? Takže se, aniž bych to chtěl komplikovat, tak já nevím, o čem se tady hovoří. A myslím si, že tady je příliš velký tlak na to příliš to uspěcháme. Pokud eh, vy si myslíte, že to v pořádku, tak dobře, ale já si myslím, že je to prapodivné. Děkuji, Juta. Takže po uh, těch vysvětleních, která jsme právě vyslechli, si já myslím, že bychom eh, neměli uh, nikoho, uh, nikomu uh, tedy uh, brát možnost jednat. Máme tady rozpočtové řízení, musíme o tom přemýšlet a samozřejmě eh, ten eh, pozměňovací dopis musíme eh, zrealizovat, ale hm, AFETu se nesmíme jen tak vzdát. Protože teď už mi to připadá tak trošku nebezpečné, takže myslím si, že bychom měli nejdříve vyčkávat, protože hm, s tím nic nepokazíme. Evropská služba pro vnější činnost přijde v každém případě, ale z čeho se bude skládat a odkud se bude financovat, tak tady to možná uspěcháváme, možná. To vysvětlení, které jsem teď slyšela, a mě má k tomu, abych o to dala ruce. Uh, James. Jamesy? Já nevím, jestli je tady ještě nějaký uh, jiný člen AFETu jako já, ale já si myslím, že je velice důležité v této fázi jak víte, tak my obyčejně se držíme rad ostatních výborů. A, a neměli bychom se asi snažit, co se tady snaží AFET udělat. A v této věci se jedná o velice citlivou otázku. O komise se snaží ta různá rozhodnutí k implementaci tedy ně, někam dosáhnout. Myslím, že bychom to naopak měli schválit v první čtení a potom to možná eh, zvrátit v eh, rámci dohodovacího řízení. Já si myslím, že je to eh, konzistentní, protože tady v místo předsedkyně nebo paní Ashton nebo vysokou zmocněnkyni, měli bychom tam prostě dát správnou, správnou, správnou terminologii. Ona je tak jako tak baronka. Dobrá, poslední řečník ještě a potom se rozhodneme. Paní Německy. Naděžda, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ono je těžké eh, přebíhat mezi eh, rozpočtovým výborem a FETem a přijmout správné rozhodnutí, ale myslím si, že Helga měla pravdu. Měli bychom asi chvilku počkat a nechat si eh, trochu přesněji vysvětlit, odkud by ty peníze měly jít. Možná, že v nadcházejících několika týdnech bude ta situace mnohem jasnější tak jde o eh, čas. Nesmíme čekat mnoho, příliš dlouho. Nicméně eh, zítra už eh, budu moci vysvětlit ty příslušné výhrady a zjistit, jestli to máme koordinovat nebo ne. Děkuji. Nyní se obracím na koordinátory. Myslím, že řada zástupců předsednictva tady vyjádřila určité pochybnosti. Nejsme tedy a priori proti, ale eh, je zde určitý principiální problém. Tento pozněvací výbor nám předložili naši cení kolegové z výboru pro zahraniční záležitosti, konkrétně němečtí kolegové, kteří jsou v parlamentu dobře známí a mají právo na naše přátelství a podporu. Ale je pravda, že to znění je poněkud eh, poněkud eh, brutální. Mohli bychom to interpretovat tak, že dokud eh, Evropský že dokud Evropský parlament nebude hovořit o nominací, tak ty prostředky necháme v rezervě. Já eh, jsem v pokušení vám navrhnout, ale podrobím se rozhodnutí koordinátorů. Možná bychom si měli dát více času, protože nemáme povinnost o tom hlasovat dnes večer. Můžeme to nechat na čtvrtek nebo dokonce některé komplikované pozměňovací návrhy, které musí odpovídat eh, globální, eh, globální politické dohodě, můžeme nechat až na říjen. Takže nemusíme o tom hlasovat hned, eh, hned jak navrhuje Naděžda, můžeme se spojit s výborem pro zahraničí a zjistit, co přesně mají na mysli. Potom tedy, pokud bychom to principiálně přijali, měli bychom upravit to znění tak, aby bylo tak mi bylo více úctivé vůči ostatním institucím a jejich představitelům. Souhlasíte s tímto postupem? Ano, dobrá, takže o tom nyní nehlasujeme. A tím, vážení kolegové, jsme dokončili, jsme vyčerpali pořadné a hlasování o tři minuty dříve. Blahopřeji dvěma zpravodajkám, blahopřeji všem členům výboru a sejdeme se opět v 9.00, abychom pokračovali eh, v tomto, v této vášnivé práci. Eh, ještě zasednou koordinátoři, takže přerušuji zasedání na několik minut.